než eh, minulý rok. Takže ta situace eh, je pořád vážná, ale teď máme alespoň nějaké dobré zprávy. Děkuji, paní komisařko, a byli, dostali jsme šest usnesení eh, a budeme hlasovat hned po následující rozpravě. A ta se týká skandálního případu nuceného potratu v Číně a za tvůrce bude hovořit pan kolega Tenok. Pane předsedo, jedná se o případ Feng Zhang Mei, která byla zatčena v Shengqiao a protože porušila právo, byla donucena k potratu v sedmém měsíci těhotenství. To já odsuzuji jako naše frakce. Bohužel potraty a dokonce eh, vraždění eh, malých holčiček pokračují v Číně eh, navzdory kampani proti těmto, této praxi. A vede k, to, k tomu, že na každých 100 dívek se narodí 118 chlapců. Komise musí zajistit, aby rozpočet EU nefinancoval žádnou organizaci, která přímo nebo nepřímo je zapojena do nucené rodinné politiky tohoto typu. A, a potraty a nucené sterilizace se musí dostat e, do popředí příštího dialogu e, o lidských právech mezi EU a Čínou. Děkuji kolegovi Tanokovi a nyní kolega Petrle. Děkuji mnohokrát. Toto usnesení dostojanstvo nedotakljivo primer splava na kitajskem v katerega je bila prisiljena dvaindvajset letna ženska v sedmem mesecu nosečnosti je dejstvo ki zahteva našo pozornost. pane kolego peterle máme technický problém s tlumočením můžete prosím chvíli počkat? No, no, ne jenom počkejte chvíli. I was asked, I was asked to, uh, to ask you. Pokračujte, prosím, abychom mohli eh, ověřit, jestli to funguje. Toto usnesení vychází ze základních hodnot EU. Takže ještě jednou. Toto usnesení vychází ze základních hodnot EU, opírá se o článek 1 podle kterého je eh, lidská důstojnost nespochybnitelná. Tady se jednalo o 22-letou eh, Číňanku, která byla přinucena k potratu a to samozřejmě si vyžaduje naši pozornost. Nucené potraty v Číně eh, jsou odsuzovány jako porušování lidských práv. Vyzýváme Čínu, aby revidovala svou politiku jediného dítěte. Evropská unie by otázku nucených potratů měla zahrnout do svých rozhovorů s Čínou. Evropští daňoví poplatníci musí vědět, na co jsou vynakládány jejich peníze a jejich peníze by měly být vynakládány vždy v souladu s našimi hodnotami. Děkuji, pane kolego Petrle. A nyní má slovo kolega Romeo Irueda. Skutečnost, že 2. června 2012 v okrese Ženping byla žena v sedmém měsíci Feng Tiami unesena, odvezena do nemocnice, zbyta a přednocena k potratu, vyvolalo nesouhlas po celém světě i v Číně. Místní zpráva v Anhangu provedla vyšetřování, z něž vyplývá, že úředníci v okrese Ženping použili krutých přes prostředků a přesvědčili ji k potratu. Toto bylo eh, rozšířeno, nebo ta informace byla rozšířena díky internetu. Ale v tomto konkrétním případě bych chtěl připomenout, že podle Mezinárodní konference o obyvatelstvu a plánovaném rodičovství musí mít každý eh, pár a jedinec mít možnost svobodně, odpovědně a informovaně se rozhodovat o tom, zda budou mít děti a musí jim poskytnout celou řadu bezpečných, účinných a přijatelných metod plánování rodičovství podle jejich volby, v nichž nemá místo žádná forma nátlaku. Proto my chceme tedy vyjádřit soustrast rodinám obětí, důrazně odsoudit pro následování, kterému byli vystaveni a požadujeme pro ně ochranu ze strany veřejných orgánů. Také odsuzujeme rozhodnutí o přenucení paní Feng k potratu a zavrhujeme praxi nucených potratů a sterilizací na celém světě, a to zejména v souvislosti s politikou jednoho dítěte. Dále považujeme eh, za důležitou diskusi probíhající mezi intelektuální a akademickou obcí o tom, zda pokračovat v politice jednoho dítěte v Číně či několik. Děkuji, pane kolego, a nyní má slovo kolegyně Šáke minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, pane komisařko, kolegové. Eh, na internetu se minulý týden objevilo eh, to, že tato žena byla donucena k potratu. A e, v podstatě je to e, zavraždění právě narozeného dítěte, je to selektivní e, potrat na základě pohlaví plodu. Tyto selektivní potraty vedou k narušení demografie já bych to chtěla zopakovat, že 40 eh, milionů děvčátek eh, chybí. Lidé by měli mít právo si eh, rozhodnout plánování rodiny a to bezpečným způsobem. Každá forma donucování je za prvé nesprávná a dotýká se to v prvé řadě žen. Je důležité, aby všechny ženy měly přístup k reprodukčnímu zdraví, plánování rodičovství a péči o dítěte. A když se začne, je třeba, abychom začali systematicky vyšetřovat, co se odehrává v Číně byl to e, případ, který také vzbudil mnoho diskuzí v Číně i jinde a byl výsledkem šíření informací na internetu. Měli bychom se zaměřit také na důležitost svobody projevu na internetu. Děkuji, paní Šáke. Na minutu a půl má slovo paní kolegyně Veržia. Děkuji, pane předsedající Každá žena má právo nakládat se svým tělem. A toto právo nemůže být zneužíváno k politickým účelům. To se nehodí k těm, kteří hájí lidská práva, tak jak jsou uznávána ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v Mezinárodní úmluvě o zamezení jakýmkoliv diskriminacím žen. Nicméně někteří a některé v těchto lavicích chtějí toto právo spochybňovat a snaží se eh, využít to dnešní zasedání k těmto účelům a to je skutečně hanebné. Eh, Feng Tiamei byla donucena k potratu, ale to se týká i jiných žen v Číně i jinde na světě. Toto musí být zcela odsouzeno, stejně jaké jiné prak- praxe, které znemožňují eh, ženám svobodně se rozhodnout, zda chtějí mít dítě nebo ne. Internetová síť eh, mm, se zmínila o tomto dramatu, vyvolalo to velkou diskusi, také se ten případ vyšetřuje. Eh, Čína má více než miliardu obyvatel a vzhledem, že má politiku jednoho dítěte, tak jí hrozí velký problém se stárnutím populace. Čínské úřady zřejmě nyní chtějí revidovat tuto politiku. Povzbuďme je k tomu formou politického dialogu. Děkuji, paní kolegyně Veržiat. Paní kolegyně Veržiat, akceptujete doplňující otázku pana Nigalska? Migalského, pane kolego Migalsky. Byla paní laskava povědět, že kobieta má právo do své... Mohla byste nám laskavě říci, eh, Vy jste tady říkala, že žena má právo nakládat se svým tělem, ale eh, před, myslí, znamená to, že tedy dítě či plod je součást ženského těla a do jakého měsíce těhotenství tomu tak podle vás je a po narození dítě je stále součástí ženského těla? Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Veržia. Milý pane kolego, tato diskuse o právu na život plodu je staré téma všech odpůrců potratu. Já jsem proto, aby ženy měly právo volně nakládat se svým tělem, trvám na tom. Tohle je zcela falešná diskuse, chovejte se důstojně, důstojně v okamžiku, kdy se jedná o lidských právech. To jsou seriózní otázky, které by neměly být zneužívány k politickým účelům. Tady se jedná o život žen, které umírají v Číně kvůli právním předpisům, které nejsou uplatňovány, respekt respektujme to. Když právo hájí ženy, mělo by být dodržováno a nesnažme se vnášet do této diskuse jinou diskusi, která s tím vůbec nesouvisí. Děkuji, paní kolegyně Veržiat. Pan Poslet má ještě doplňující otázku. Paní Veržiat, akceptujete ji? Pane Poslete. Paní Veržiat, já vám vůbec nerozumím. Tady to není eh, pochybení účelu. Já to zopakuji. Domníváte se, že nenarozené dítě v sedmém měsíci, a opakují v sedmém měsíci, eh, má právo na život, ano či ne? Eh, je to právo na život sedmi měsíčního nenarozeného dítěte to spochybňujete, nebyla zabita eh, matka, ale dítě eh, podáním injekce. Paní kolegyně Veržiad? Milý pane kolego, vy prostě chcete právo na život plodu a jste odpůrce potratu. Já hájím právo žen nakládat se svým tělem. Ženy mají rozhodovat a muži jim nemají zakazovat, co zakazovat, co mají dělat se svým tělem. Děkuji, paní kolegyně Veržia. To byli autoři návrhu usnesení a nyní řečníci za politické skupiny začíná paní kolegyně Saja na minutu. Děkuji, pane předsedo. Politika jednoho dítěte v Číně ukázala opravdu hrůznou tvář tím, že dochází k nuceným potratům. V tomto případě došlo k nucenému potratu, protože rodina neměla dostatek peněz, aby mohla eh, zaplatit poplatek za to, že si dovolí druhé dítě. V eh, městech je možné mít jenom jedno dítě, na venkově jsou připustné dvě děti, takže dost dochází k velkému počtu potratů. Jsou to miliony případů a týkají se zejména děvčátek. A jak již zde zaznělo, bude tu chybět, nebo již tu chybí 40 milionů eh, dívek a žen v Číně. Je třeba se postarat o to, aby bylo respektováno to první lidské právo a to narodit se do tohoto světa. Děkuji paní kolegyně Esaja, dále na minutu a půl kolegyně Senisin. Děkuji, pane předsedající. Čínská... Děkuji, pane předsedo. Čínská politika jednoho dítěte je výrazem porušování základních lidských práv a dochází k takovým eh, projevům jako potratu na základě pohlaví plodu a k nucené sterilizaci a e, e, mnoho Číňanů nemá vůbec žádnou představu, co to je antikoncepce. E, každý den se provádí tisíce potratů. Jedinou cestou je sexuální výchova a lepší dostupnost antikoncepce, která by mohla eliminovat toto kruté zacházení s ženami. Ale musíme říci, že žádný státní orgán nemá právo na ukončení eh, těhotenství proti vůli ženy. Toto je forma totalitního režimu. Je to nepřijatelné porušování lidských práv. Dochází ke zhoršení zdraví žen, dokonce k jejich úmrtí. A mm, počet obyvatel v Číně přesto stoupá, protože lidé se dožívají vyššího věku, ne protože by se rodilo více dětí. Čínské orgány musí změnit svou politiku co nejdříve. Děkuji, paní kolegyně Senisin a nyní paní kolegyně Ojuland. Děkuji, pane předsedo. Uh, únos eh, Fentiamy a její násilné, eh, násilný potrat bylo hrubým porušením lidských práv. To, že to, eh, to, že to provedly místní úřady, znamená, že čínské úřady musí vyšetřit, jak se toto dělá po celé zemi. Čínská politika jednoho dítěte také vedla k nelegálním potratům podle pohlaví což dnes diskredituje opatření, která jsou přijímána k této politice. Eh, eh, veřejné znepokojení související s Feng Tiamei by mělo vést k modernizace politiky jedného dítěte. Čína by měla investovat více do sexuální výchovy a, a propagovat používání antikoncepce. Děkuji. Děkuji. Kolegyně Ojuland a, a kolego Šlitře, můžu vám nějak pomoci? Pozor, abyste nepřišel o zavazadla. Takže eh, jako další má slovo pan kolega Paška. Děkuji, eh, vážený pane předsedo, vážený pane komisa- vážená paní komisařko. Je neuvěřitelné, do jakých hrozných důsledků může být dovedena eh, kombinace zlého, špatného právního předpisu s mm, becitným úředníkem, který jej vykonává. Politika jednoho dítěte, kterou Čína uplatňuje již desetiletí, v takové podobě, eh, v jaké ji uplatňují čínské úřady administrativním násilím na obyvatelstvu. Jak, když má i jakákoliv vláda v úmyslu regulovat populaci, může na to používat, nemůže na to používat násilné metody. Rozhodování o velikosti rodiny a počtu dětí patří rodičů. Stát může jejich eh, rozhodování ovlivňovat akorát osvětou, informováním o přijatelných metodách plánovaného rodičovství nebo materiální motivací. Případ násilného potratu eh, jumpingu se podařilo eh, zveřejnit jenom díky rozšíření internetu a dozajista toto není jediná rodinná tragédie, která eh, se v, Čína odehrá, v Číně odehrává. Pokud je pravda, že si i čínská vláda uvědomuje nemravnost a neudržitelnost takovéhoto chování státu a uznává pochybení svých úředníků, je naší povinností apelovat na urychlení potřebných změn v přístupu čínské administrativy k eh, obyvatelstvu země. Děkuji. Děkuji kolegovi Paškovi a nyní dostává slovo kolega Obermajer. Mikro. Mikrofon, děkuji, pane předsedo. Tato zpráva se rozšířila po světě a já se domnívám, že se dotkla všech. Je to eh, žena, která byla po druhé těhotná v sedmém měsíci a přistojí místní orgány eh, donutili k potratu po té, co nemohla eh, zaplatit za toto porušení politiky jednoho dítěte 40 tisíc juanů. to proto eh, dostala tedy eh, injekci do plodu. Já si myslím, že je to projev nevyslovitelné nelidskosti. Od eh, roku 1970 všechny plánovací orgány zabránili 400 milionům porodů a zejména na venkově se snaží postupovat také pomocí eh, finančních pokut. A myslím, že je třeba pokročit v dialogu o lidských právech s Čínou, protože pokud to myslí s lidskými eh, právy eh, vážně, potom musí Peking tuto politiku jednoho dítěte změnit. Děkuji. Děkuji, pane kolego Obermajere. To byly tedy zástupci politických skupin a nyní eh, mají slovo další řečníci, nejprve kolega Sonik. situací v Číně. Děkuji, pane předsedající. Přirostu naturálního v Čínách, leč Případ nuceného potratu v Číně je opravdu děsivý. A s tímto jevem. Musíme bojovat, musíme bojovat proti tomu, že děti jsou zabíjeny. Je to nelidské a nepřijatelné. Když 22-letá těhotná žena je přinucena k potratu. Je jasné, že tady je vynucována politika jednoho dítěte velice drastickými opatřeními a nemáme žádnou záruku toho, že něco podobného se v budoucnu nebude opakovat. Je to zcela zjevné porušení lidských práv v Číně. Tato restriktivní politika jednoho dítěte se setkává se stále větším odporem i v samotné Číně. Mladé Číňanky mají strach o život, protože řada z nich při potratu umírá. Je to nepřijatelné. Děkuji vám. Děkuji kolego Soniku a nyní má slovo kolegyně Angelivin. Eh, vážený pane předsedo, ehm, v Číně eh, politika jednoho dítěte vedla k kontrole ehm, populace prostřednictvím násilných opatření, včetně eh, nucených potratů až do 8. měsíce a nucené sterilizace. Pokud někdo, kdo počne dítě nad kvótu, dostává pokutu, je to obrovská pokuta. No, ti, kteří překročí určitý počet dětí, můžou skončit i ve vězení. Nebo dokonce může být zničen jeho dům. To je nepřijatelný eh, neporušení lidských práv. Nucené, eh, nucená pokuta nebo nucený potrat kvůli nepři... tomu, že žena nemá administrativní povolení, eh, je něco děsného. Nen náhodou v Číně podle Světové zdravotnické organizace ženy trpí nejvyšší mírou sebevražednosti. Nebo vyšší mírou sebevražednosti než eh, ženy. Pardon, obráceně. A, a eh, nucené eh, potraty jsou vraždami dětí. Děkuji paní Angelili a nyní má slovo paní Škřidlenska. Děkuji, pane předsedo. Evropský parlament eh, v usnesení, eh, které má dnes eh, přijmout, vyjádří svůj názor k čínské politice, která se týká potratu. Politika jednoho dítěte je porušením lidských práv a jedná se také o porušení nedotknutelnosti ženského těla. Násilná opatření, eh, mm, jako je zastrašování, eh, která jsou tedy používána k eh, donucení žen mm, k potratu, jsou nepřijatelným mm, způsobem vyvíjení tlaku na budoucí ženy. 70 až 80 dětí v Evropě v této fázi by mohlo žít. Takže toto opravdu není způsob, jak dělat rodinnou politiku. Neměli bychom se omezovat na slova, neměli bychom eh, promítat slova do eh, konkrétních činů. Děkuji eh, kolegyni Skřidlevské. A nyní máme postup pro nezapsané řečníky. Máme zde mnoho, mnohem více přihlášek, než máme času takže opět se omezím na kolegy, kteří zatím dnes nehovořili. Odpoledne tedy. Začíná kolega Galer. Děkuji, pane předsedo. Když politika jednoho dítěte vede k nuceným potratům, tak to musíme odsoudit, ať je to oficiální nařízení nebo zda zástupci se domnívají, že je odpovědné orgány kryjí. Je důležité, že je tu internet a že to není možné už zakrývat. Je také pozitivní, že příslušné orgány chtějí dotyčné potrestat a vyplatit odškodnění. Je to případ eh, své vole a eh, není možné se dovolat eh, k ochranu k právnímu státu. Seznam pro následovaných je dlouhý. Jsou to novináři, spisovatelé, veteráni, kteří demonstrují eh, Laogai pro <clears throat> následování v táborech. Je tedy velice důležité, abychom to měli stále na programu a usilovali o dialog s Čínou. Děkuji. Děkuji, pane kolego Galere a nyní paní kolegyně Záborská. Pane předsedo, paní komisařko, Svět byl šokován, když se dozvěděl o nelidském postupu čínských orgánů. Nucené potraty jsou porušováním lidských práv, jsou projevem násilí na ženách a matkách a proto je důležité nastolit toto téma při bilaterálním jednání s Čínou. Ale skutečným důvodem, proč mladá žena v sedmém měsíci těhotenství byla unesena z domova bez vědomí nejbližších a donucena k potratu, svého dítěte, to je politika kontroly populace. Tato politika je zlo, které bohužel podporují i evropští daňoví poplatníci. Jsme tedy také odpovědní za tragédie, které způsobuje tato politika. Proto žádám, aby Evropská unie přestala financovat organizace, které pod záminkou ochrany reprodukčního zdraví vykonávají interrupce v zemích, kde se ignorují základní lidská práva. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Záborská a nyní kolega Skinu. Pane předsedo, politika jedného dítěte v Číně je základem tohoto problému a její uplatňování eh, prostřednictvím eh, eh, nucených potratů a zabíjení holčiček jsou jejími důsledky. Je třeba, aby čínské úřady s tímto skoncovaly. To bychom si přáli. Celou tu politiku je třeba zrušit. Eh, Čína eh, si uvědomuje, eh, vzhledem, že toto bylo děsivé a je to alespoň to nejmenší, co můžeme očekávat. Čínské úřady by si teď měly uvědomit, že některá sociální politika prostě nemůže a nebude fungovat když eh, se Čína eh, dostala eh, do ceného prostoru mezinárodního obchodu, tak si to vyžaduje, aby dodržovala určité sociální normy a čas, aby si to uvědomila. Děkuji kolegovi Skinnerovi a teď má slovo kolega Grip. No, Pane kolego, pan kolega Hřib tady není. Takže kolega posl tu končí KHDI. Pane předsedo, politika jednoho dítěte v Číně souvisí s jevem, který velcí velký spisovatel Solženicin označil za dik za tu lži. Eh, čínský režim tvrdí, že je to akce místní eh, zprávy, ale to bychom neměli akceptovat. Je to eh, celková atmosféra, která má kořeny v politici jednoho dítěte a v níž se systematicky pokračuje dochází k nucené sterilizaci a k dalším přehmatům. A proto e, jde v podstatě o politiku jednoho dítěte. Musíme prosadit, aby rodiče, a to je e, muž a žena, milá paní kolegyně Vergiat, musí e, si volit pra- Eh, kolik bude mít dětí a je to jedno z nejuniverzálnějších práv na světě, právo eh, na život od početí až po přirozenou smrt. A kde eh, není žádný nátlak, měli bychom se postarat o to, aby se eh, nezabíjela, eh, dě, nezabíjeli děti v lůně matky. Ale dnešním tématem je, abychom řekli ne vůči politici jednoho dítěte v Číně. Děkuji, pane kolego, posleté. Paní kolegyně Luňáček. Ne, to není k věci, ne, je to k jednacímu řádu. Vy jste nejprve řekl, že eh, dáte slovo těm, kteří doposud nevystupovali. Eh, kolegyně Kel eh, Nielsen také chtěla vystoupit v Catch the Eye, tu jste nepřijal, ale pana poslta, která už hovořil, je to, bylo to sice v rámci modré karty, ale přesto proto chci, abyste dal ještě slovo paní kolegyně Kiel Nielsen. Paní kolegyně Lunáček, Catch the Eye je tady proto, abychom měli živější rozpravu, aby se dostali k slovu ti, kteří nebyli jmenováni frakcí, tím, co eh, ten postup eh, modré karty je zase jiným oživujícím prvkem. Eh, já jsem v předchozí rozpravě nezohletil přihlášku pana poslta a nyní dvakrát hlásil o modrou kartu, nebyl byl zapsaný řečník, paní Kilnísen byla zapsanou řečnici. Ehm, my tím eh, ztratíme více času, než kolik ušetříme, ale já se snažím do toho vnést určitou línii. Eh, věřím, že jsem nebyli eh, nespravedlivý. Končím ke čtyři a závěrem vystoupí paní komisařka. Děkuji, pane předsedající, vážení poslanci a poslankyně. EU si je vědoma nedávného případu nuceného potratu v Číně, včetně tedy právě tohoto děsivého případu paní Feng Tia Mei. EU byla také zděšena případem paní Panču Nyang z provincie Fuchang a s paní Karuj z eh, provincie Hunai, které byly dokonce tedy v osmém měsíci a ta druhá v pátém měsíci a také byly donuceny k potratu v dubnu a v polovině června. EU vzala na vědomí, že čínské úřady odsoudily tyto postupy v případě Feng Tiamei a oznámili, že budou tedy vyšetřovat celý případ a že ti mm, dotčení úředníci budou potrestáni. Také jsme vzali na vědomí, že bude vedena e, velká inspekce v 19 provinciích, kde jsou problémy s prováděním politiky plánovaného rodičovství. Nicméně EU je znepokojena informacemi o tom, že paní Feng a její rodina čelí pro následování a odvetným opatřením kvůli tomu, že ten jejich případ eh, byl zveřejněn a získal si publicitu. EU bude i nadále tyto případy velice detailně sledovat. Nucené potraty, nucené sterilizace a další způsoby vlastně zastrašování žen. To jsou věci, které jsou v Číně nezákonné, ale provádění zákona stále zůstává problémem. EU tedy vyjádřila své obavy ohledně zpráv o zneužívání rodinné politiky v Číně. Bylo to zmíněno také na posledním zasedání dialogu mezi EU a Čínou Eh, o lidských právech, eh, to bylo v květ, 29. Hm, května. EU naléhavě vyzývá čínské úřady, aby přijali takové opatření, která zajistí, že provádění rodinné politiky bude v souladu s čínskými zákony a s čínskými povinnostmi vyplývajících z mezinárodního práva. EU také vyjádřila své znepokojení nad skutečností, že jednotlivci, aktivisti a právníci, kteří veřejně kritikují eh, takovéto postupy, čelí represivním opatřením. EU spochybňuje právní základ pro pronásledování a zastrašování pana Čenkua Čuna, který, který hájí lidská práva a který se snažil pomáhat obětem těchto nelegálních postupů ze strany úřadů, které mají na starosti rodinnou politiku. Poté, co byl propuštěn po čtyřletém vězení, tak e, vlastně tento obhájce lidských práv i s rodinou byl nuceným domácím vězením. EU také zmínila případ Mao Hang Fana, e, který také bojuje za lidská práva, bojoval proti nuceným potratům a jeho boje v Evropě dobře znám. Naléhavě výzváme čínské úřady, aby zamezila pro následování a fyzickému násilí ze strany policie proti těmto lidem. EU bude nadále bedlivě sledovat tuto záležitost a bude o tom vytrvalé hovořit s čínskými úřady. Děkuji. Vielen Dank. Velice vám děkuji, paní komisařko Hidegard. Závěrem rozpravy bylo předloženo šest návrhů usnesení. Rozpravu tímto končím a nyní se bude konat hlasování. Začne